Takže já vezmu technickou poznámku po oznámeních. Jak víme, pan Stavros Lambrinis mě sdělil své ustanovení za ministra zahraničí eh, v řecké vládě s účinností od 17. června 2011. Parlament eh, bere na vědomí eh, toto sdělení a podle příslušného podle příslušného ustanovení a to znamená, že od 17. června je jedno místo v tomto parlamentu neobsazené. We will continue uh, with our work. Nyní budeme pokračovat naší práci. Věšíme, eh, přejeme eh, bývalému kolegovi hodně štěstí, příslušné úřady mm, Řecké republiky mě oznámili, že pan Dimitrios Drucas nahradí pana Lambraninise podle ustanovení číslo 4 odstavec 1 parlamentního jednacího řádu s účinností od 22. června 2011. Já vítám tohoto nového kolegu a e, konstatuji, že podle e, odstavce 3 paragraf 2 až do ověření jeho pověřovacích listin e, a po ověření zda nemá v Eh, že eh, není v žádném středu zájmu, bude pan Dimitrios Drusas eh, zasedat v parlamentu a účastnit se práce všech jeho orgánů. Nyní technická poznámka. Paní předsedkyně, technická poznámka, já nevím přesně podle kterého odstavce, ale já vidím na druhé straně eh, této, tohoto sálu, že jsou zde politické plakáty, což já si myslím, že je proti politickým pravidlům tomto parlamentu. Myslím, že mě osobně to nevadí, ale já žádám, aby se toto pravidlo, tento zákaz aplikoval rovnoměrně na všechny. Pokud ovšem eh, je to povoleno nyní, pak si přeji, abychom stejné právo měli také my za UKIP. Můžeme mít prosím stejná pravidla pro všechny. Děkuji vám, pane Batene, že jste jasně upozornil na tyto plakáty. Já bych nyní prosil ty, kteří tyto plakáty zde drží, aby je odstranili. Budete, prosím, tak laskavi a položili tyto plakáty lícem dolů na své stoly. Děkuji vám. A teď můžeme nyní pokračovat naší práci. Paní Lin. Ať už eh, souhlasíme nebo nesouhlasíme s těmi, kteří demonstrují, myslím si, že je naprosto nesprávně, aby eh, se demonstrace eh, odehrávaly uvnitř parlamentu a narušovaly práci parlamentu skutečně bez ohledu na to, zda souhlasíme, nesouhlasíme s tím, co, za co demonstrují, toto nemůže být eh, přípustné. You, Děkuji vám, paní Lin. My jsme upozornili parlamentní administrativu na tyto problémy a nemělo by se to opakovat. Můžeme tedy nyní pokračovat. Pan Madlinov? Děkuji vám, paní předsedající. Já mám pro vás dobrou zprávu. Můj eh, šéf strany Hert Wilders eh, byl osvobozen od všech obvinění proti ním, pokud se týče defamace a urážky islámu. Eh, svoboda projevu v Nizozemí byla tímto způsobem ochráněna. Nyní začneme s hlasováním. Jak víte, máme zde toho mnoho. Takže máme tady za prvé písemnou deklaraci, která